dnešní eh, debatu a ráda bych vás ještě informovala, že další schůze eh, se koná zítra 3. února. Začínáme ráno v 9 hodin do 12.30 a pak od 15 do 23. hodiny a to ve středu 3. února. ale členové mají k dispozici pořadu jednání, ta je také na webových stránkách parlamentu. To je konec dnešního zasedání. Přeji vám dobrou noc.